Okay. Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme začít, můžeme zahájit naše zasedání a začneme bodem číslo 14 na pořadu jednání. Tím eh, je prezentace programu předsednictví rady a máme na programu výměnu názorů s paní ministriní Lidí Muč, ministriní eh, pro zdravotnické záležitosti Lucemburska. Já jsem velice rád, že zde paní ministrině mezi nás eh, přišla a že máme možnost si s ní názory vyměnit. Velice nás zajímají priority lucemburského předsednictví a jsem také přesvědčen o tom, že celé to setkání bude velice zajímavé, že se naši členové budou dotazovat na vaše priority a také na váš pohled na některá témata, která spadají pod náš výbor. My samozřejmě eh, některá ta témata řešíme již dlouho a chtěli bychom co nejdříve o nich s radou začít diskutovat. Takže předávám slovo paní ministrini. Muč a po její promluvě budou následovat dvě kola otázek. V prvním budou klást otázky členů koordinátoři za jednotlivé politické skupiny a potom ostatní členové. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice poctěná, že zde mohu dnes mezi vámi být, vážené dámy a vážení pánové poslanci. Víte, že předsednictví je pro každou členskou zemi vždy velikou výzvou, ale také je to výborná příležitost zúčastnit se tvorby evropské politiky a také příležitost k formulaci určitých priorit. Lucembursko se tentokrát ujímá otěží Evropské unie již po 12. Toto předsednictví ale přichází v určitém specifickém kontextu, ve specifické situaci, protože Evropa se dosud potýká s tím, aby se dostala z krize. Máme zde také demografickou krizi, Evropa stárne a to také přináší celou řadu výzev v oblasti veřejného zdraví. V Evropě máme také nový parlament, který se již plně zapracoval, a také novou komisi, která začala pracovat podle nové pracovní metody a soustředí se především na znovu nastartování ekonomiky, na tvorbu pracovních míst a to vše provádí v prostředí, které je charakterizováno řadou změn a také inovací. Podle mého názoru je velice důležité, abychom nezapomínali na veřejné zdraví a především také na pacienty. To je při uplatňování a snahy docílit těchto ambiciozních cílů velice důležité. A právě i z tohoto důvodu lucemburské předsednictví se chce především soustředit na pacienty a na inovaci. To je jakýsi leitmotiv, který se velice dobře snoubí s tím hlavním tématem nebo heslem lucemburského předsednictví, tedy Unie občanů nebo Unie pro občany. A právě proto jsme zvolili ten přístup, který klade právě pacienty do centra veškerých diskusí a tento přístup naleznete vlastně ve všech témat, kterými se chceme zabývat. Já dnes dopoledne představím hlavní body lucemburského předsednictví v oblasti veřejného zdraví a dále bych se chtěla zabývat také oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a také hygienou a bezpečností potravin. Začnou veřejným zdravím. Pokud jde o témata v oblasti veřejného zdraví, chtěla bych v první řadě zdůraznit, že jedno téma mi zvláště leží na srdci. Tím je personalizovaná medicína. Je to téma, které slučuje pacienty a inovaci. Personalizovaná medicína začíná u pacientů. Je ale třeba zaručit, aby všichni měli rovný a spravedlivý přístup k tomuto typu inovativní léčby. Podle mého názoru je to metoda, která zrevolucionalizuje naše lékařství. Personalizovaná medicína má obrovský potenciál pro zlepšení zdraví mnoha našich pacientů tím, že používá cílenější léčebné postupy, které také notně omezují negativní vedlejší účinky. A zároveň tato medicína umožní prodloužit a zkvalitnit eh, život. A zároveň může přispět k vytvoření účinnějších a efektivnějších zdravotních systémů. 8. července, to znamená přesně před týdnem, se v Lucemburku konala konference na vysoké úrovni. A tématem této konference byl právě přístup pacientů k personalizované medicíně. Konference nám poskytla částečně odpovědi na to, jak řešit celou řadu problémů a výzev, kterým čelíme a které v současnosti ještě brání tomu, aby ty inovativní léčebné postupy byly plně začleněny do klinické praxe. To si myslím, že je naprosto nezbytná podmínka pro to, abychom zajistili přístup eh, všech pacientů k výhodám, které personalizovaná medicína představuje. Hlavní body, které vyšly z této konference, budou potom eh, základem pro závěry eh, rady, které budou předloženy ministrům zdravotnictví na radě 8. prosince. Dalším prioritním tématem lucemburského předsednictví je demence. Což je téma, které také chceme řešit pomocí inovativních postupů, tak aby lidé, kteří trpí demencí, z toho měli co největší užitek. Já jsem již hovořila o tom, že Evropa stárne, máme zde celou řadu problémů, které jsou s tímto demografickým trendem spojeny a jedním z nich je právě i to, že narůstá počet e, osob, které jsou postiženy neurodegenerativními chorobami obecně a demencí především. Je to skutečně závažný socioekonomický problém. A lucemburské předsednictví se tématem demence bude zabývat jakožto společenským jevem, na který je třeba eh, reagovat eh, z mnoha různých úhlů pohledu. Dobré by bylo více se zabývat také užitečností sekundární prevence a postdiagnostickou podporou, tak abychom také snížili tu zátěž, kterou vlastně eh, představuje nutnost pečovat o osoby, které žijí s demencí a také bych se chtěla zabývat eh, tím, jaká by byla přidaná hodnota celoevropské akce v boji proti demenci. Především pokud jde o sdílení osvědčených postupů, protože ty v celé řadě členských států již máme. Opět příslušné závěry budou, jak doufám, přijaty na prosincové radě, konkrétně 8. prosince. Lucemburské předsednictví se chce také zabývat implementací směrnice o poskytování přeshraniční péče ve zdravotnictví. Máme zde zprávu o provádění, respektive komise tuto zprávu velice rychle, velice brzy vydá. Doufáme, že ještě před letní přestávkou. Dnes eh, jsou to vlastně dva roky poté, co uplynula transpoziční lhůta. A je již tedy na čase, abychom bilancovali, jakým způsobem je směrnice prováděna. Má vůbec nějaký pozitivní dopad? Ovlivnila míru mobility? Přispěla k ke zkvalitnění práv pacientů? A jaké dopady měla na administrativní náklady, jak pro pacienty, tak pro národní orgány. Jak ty se k celé té situaci postavili? A také je důležité podívat se na to, jakým způsobem spolu členské státy spolupracovaly, především země, které mají společné hranice. Všemi těmito tématy se v rámci toho vyhodnocení implementace směrnice chceme zabývat. Dámy a pánové, další téma, které bylo v centru pozornosti již během lotyšského předsednictví a kterým se chceme zabývat, se týká eh, snižování škod, které jsou svázány s alkoholismem. Ministři velice jasně a téměř jednomyslně na neformální setkání v Rize, kterého jsem se také v Dubnu účastnila, vyslali zcela jasný signál. A ten signál spočíval v tom, že skutečně potřebujeme novou protialkohovou strategii. Práce na tom již eh, byla zahájena. My jsme tedy zachytili ten signál, který nám lotyšské předsednictví vyslalo. Již se také debatovalo o návrhu závěrů rady hned na první pracovní skupině na začátku července. V těchto závěrech jsou členské státy vyzývány k tomu, aby i nadále pokračovaly ve svém úsilí na snižování škodlivých dopadů alkoholismu. Komise je vyzývána k tomu, aby na rok 2016 vypracovala zvláštní strategii boje proti alkoholu. Počítáme s podporou pana komisaře Andriu Kajtise a doufáme, že komise zachytí tuto výzvu a přijde s konkrétními kroky, na které všichni čekáme. Také s velkým zájmem očekáváme zprávu komise o označování nutriční a nutriční hodnotě alkoholických nápojů podle nařízení 1169 o informovanosti spotřebitelů v oblasti potravin. Lucemburské předsednictví rovněž eh, podnikne určité kroky abychom jak si, si zhrnuli poučení eh, z krize s ebolou, která proběhla, spolu s panem komisařem Andriu Kajtisem vyzvu ministry zdravotnictví k účasti na ministerské konferenci. A této konference se budou účastnit i zástupci Evropského parlamentu. To si myslím, že je také velice důležité. Tato konference se především bude soustředit na e, zdravotnické a hygienické aspekty té epidemie. Především bychom e, chtěli zjistit, jakým způsobem můžeme posílit e, bezpečnost v Evropské unii v případě, že by došlo k vypuknutí epidemie znovu. Vidíme například podle té nedávné situace v Libérii, že ebola stále ještě neskončila. A my bychom v té situaci měli zaujmout určité stanovisko, poučit se z proběhnuvší krize a opět v prosinci přijmout příslušné závěry. Nyní to druhé téma, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. To, co se týká farmaceutických prostředků, eh, přípravků nejprve, vím, že toto je téma, které nás všechny velice zajímá, i pro nás, jakožto pro předsednictví, je to velice, velice důležité téma. Budeme mu věnovat maximální pozornost. V současnosti se nacházíme v jakémsi zlomovém období, pokud jde o toto téma. Na radě EPSCO 19. června jsme obdrželi velice jasný mandát, abychom co nejdříve dokončili práce na této složce a v nadcházejícím půlroce uděláme vše pro to, abychom to očekávání splnili. Budeme se nejprve snažit dokončit preambuli a vyřešit určité technické rozpory, které v tom textu ještě přetrvávají, protože byl několikrát revidován v uplynulých třech letech. A poté zahájíme trialog s Evropským parlamentem. Budeme se snažit, abychom trialog zahájili již v říjnu. Samozřejmě poté, co Rada dosáhne obecného přístupu což by také snad mělo být na začátku října. Jinak eh, kontakty s Evropským parlamentem mě uklidňují, protože mám pocit, že zde sledujeme stejný cíl. Chceme mít solidní právní rámec, který bude velice jasný a transparentní a který umožní občanům mít přístup k bezpečným a kvalitním produktům a zároveň podpoří inovativní evropský trh. Další návrh, který máme na stole, je návrh nařízení týkající se veterinárních léčivých přípravků. Lucemburské předsednictví přebírá toto téma od lotyšského předsednictví. Vy budete 22. září hlasovat o tomto návrhu. My bychom do té doby chtěli co nejvíce postoupit v tom legislativním postupu a chtěli bychom připravit cestu budoucím jednáním s Evropským parlamentem. Velice netrpělivě tedy očekáváme vaše hlasování o tomto návrhu. Pokud jde o bezpečnost potravin, jakožto předsednictví máme velice ambiciozní program právě v oblasti bezpečnosti potravin. Začnu klonováním. Jsou zde určité návrhy na využívání této reprodukční techniky u zvířat. Rada tyto návrhy dosud studuje. Rada také pečlivě sleduje vaši činnost E, na přeskoumání těchto návrhů, tedy činnost Evropského parlamentu. A Evropský e, parlament samozřejmě e, k návrhu této směrnice má celou řadu pozměňovacích návrhů. A pokud budou přijaty, tak to určitě té věci pomůže v tom, aby rychleji postoupila ku předu. Lucemburské předsednictví chce tyto pozměňovací návrhy co nejdříve předložit radě, ale samozřejmě závisí to ve velké míře na tom, jak rychle bude pracovat parlament. Pokud jde o povolení geneticky modifikovaných organismů, máme zde návrh textu, který umožňuje členským státům omezit či zakázat používání GMO na jejich území. Je to velice jasný a důležitý signál ze strany Evropské komise. Ovšem velice významné bude to, jak se na celou věc dívá Evropský parlament. My jsme také vzali na vědomí závěry, ke kterým dospěla teď v pondělí Rada pro zemědělství, která se shodla na tom, že je třeba provést hodnocení dopadu a také vyjasnit určité právní aspekty. Lucemburské předsednictví bude i nadále velice pečlivě sledovat vývoj debat na různých eh, fórech v Evropském parlamentu. Povolování nových potravin, novel food. Lucemburské předsednictví je velice spokojeno s výsledkem hlasování 25. června právě ve vašem výboru. Váš výbor tím vlastně uznal výhody řešení, které předkládá rada. Já si myslím, že to je dobrý způsob, jak zkvalitnit postup při povolování nových potravin. A vaše hlasování naznačuje, že schody bychom mohli dosáhnout již v prvním čtení. Poté bychom totiž velice rychle mohli vypracovat moderní právní rámec, pokud by tedy samozřejmě Evropský parlament eh, na plenární zasedání, myslím v říjnu, eh, celý ten návrh eh, přijal. My bychom to potom hned dali na pořad jednání rady, aby to mohla přijmout. Úřední kontroly potravin. I zde se velkého pokroku podařilo dosáhnout lotyšskému předsednictví. Podařilo se mu vyřešit i některé velice citlivé body, citlivé i pro Evropský parlament. My se nyní můžeme soustředit na některé dosud nevyřešené otázky, například jde o úlohu a úkoly úředních veterinářů. My samozřejmě se budeme snažit na Koreperu co nejdříve získat příslušný mandát, tak abychom mohli zahájit diskuse s parlamentem pokud to půjde, tak klidně již v září, protože cílem je dospět k co nejrychlejší dohodě již ve druhém čtení. Doufám tedy, že jednání s Evropským parlamentem o tomto důležitém návrhu budou plodná a konstruktivní a my jsme na ně připraveni. Označování potravin. Ještě na čase, aby ta práce, která začala již v roce 2008, přinesla své plody. V současnosti je v platnosti nařízení z roku 2011, jeho dopady se již projevují v praxi. Vidíme, že balené potraviny již mají nové etikety, které jsou již úplnější, také jsou lépe čitelné. Komise v současnosti eh, připravuje také zprávu o přítomnosti mastných kyselin v určitých potravinách. Ta zpráva měla být eh, zveřejněna již v prosinci loňského roku. Nicméně dosud se na tom pracuje a rada se tím bude zabývat na neformální radě v září. Cílem bude zjistit, jak se členské státy dívají na to, jakým způsobem bychom nejlépe měli spotřebitele chránit a informovat. Především tedy o přítomnosti transmastných kyselin zda to máme dělat prostřednictvím označování, zda máme stanovit nějaké maximální hodnoty pro tyto transmastné kyseliny, nebo zda máme jít cestou dobrovolných kroků. Ty nenasycené, dále jsou zde nenasycené mastné kyseliny, o těch se bude diskutovat eh, na radě EPSCO během neformálních diskusí 8. prosince. A cílem je, aby se ministři vyjádřili k obecným zásadám a formě normativního rámce. Myslím si, že i toto téma je velice důležité. Na závěr vás, dámy a pánové, mohu ujistit o tom, že se velice těším na plodnou výměnu názorů s Evropským parlamentem vy jste mluvčí evropských občanů, hovoříte jejich ústy a proto se velice těším na všechny vaše dotazy. A já samozřejmě se svými kolegy učiním v těch nadcházejících šesti měsících vše proto, abychom co nejdále postoupili u těch témat, která řešíte zde ve vašem výboru pro životní prostředí. Jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za tento úvodní projev a za všechny informace, které jste nám poskytla a také za priority vašeho předsednictví v nadcházejícím pololetí. Teď začneme rovnou prvním eh, kolem otázek, eh, kdy promluví zástupci politických skupin a jako první promluví pan Petr Líze za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát paní předsedkyně rady za vaši prezentaci, za vaši angažovanost. Já bych se rád soustředil na ty části, které se přímo týkají legislativy. To je celá řada věcí, které jste nám vyjmenovala, kde společně během příštích šesti měsíců na nich budeme pracovat a možná dojdeme i k dohodě. Hovořila jste o medicínských eh, produktech a diagnostických medicínských produktech. Já jsem rád, že rád, že rád dospěla k dohodě, že můžeme konečně začít vyjednávat a mým cílem by také bylo, abychom vyjednávání, také je, abychom vyjednávání dokončili během lucemburského předsednictví. To je třeba se takto předsevzít, pokud to nestihneme, tak je možné to prodloužit, ale pokud si to neuděláme za cíl, tak se nepohneme. U medicínských produktů tady je velké téma, na kterém se rada parlament zatím neschoduje, to je ten takzvaný skrutený, který mechanismus, jak mohou evropské instituce zasáhnout, pokud existují pochyby o notifikaci a o bezpečnosti produktu. Rada, ale možná by bylo vhodnější, abyste nám to ještě vysvětlila. Rada se tedy rozhodla, že to chce systematicky, ale u velice malé skupiny produktů. A parlament zatím dospěl k tomu řešení, že bychom si přáli poněkud širší skupinu produktů, ale chceme zasahovat pouze v případě, když e, jsou nějaké známky toho, že problém existuje. Aby se to tedy nedělalo v každém jednotlivém případě, ale pouze v případě, kdy hrozí nebezpečí. Ale chceme tu skupinu těch produktů širší. Takže možná, kdybyste nám to ještě jednou vysvětlili, jak to vidí rada, možná budete mít ještě nějaký nápad, jak by mohly vypadat možné kompromisy, rád si to vyslechneme a dále. Uh, Eh, informovaný souhlas pacienta, tady myslím, musí parlament trvat eh, na tom, jak to tedy bylo zatím doposud, jinak se neschodneme. A další dvě oblasti, které mně skutečně velmi leží na srdci klonování. Tady je jasné, že návrh komise nestačí, že dospějeme k dohodě pouze v případě, když se pohnete jasně směrem k parlamentu. Já vím, že Lucembursko bylo vždy zemí, které bylo velice vstřícné vůči parlamentu a proto doufám, že budete moci přesvědčit kolegy na radě, tak abychom se pohnuli vpřed. Poslední téma antibiotika. Potřebujeme pokročit v oblasti veterinárních léčivých přípravků. François Grostet eh, k tomu jistě za chvíli něco podotkne, ale já bych se rád soustředil na téma rezistence vůči antibiotikum a lidské zdraví. Potřebujeme nutně podněty pro to, aby se vyvíjela nová antibiotika, aby docházelo k inovacím v oblasti antibiotik. Děkuji. Děkuji a za SAD Matias Grote. Děkuji, děkuji mnohokrát paní ministrině, paní předsedkyně rady. Téma přístup k medicínským produktům nás v parlamentu velmi se jim zabýváme v parlamentu, Zemena. má politická skupina již dlouhou dobu. Měli jsme například eh, případ toho preparátu na hepatitis C a před nedávnem jsme o něm měli v parlamentu slyšení. Vy jste jako jeden z klíčových bodů eh, jmenovala přeshraniční lékařské služby. A já se ptám, podnikete během příštích šesti měsíců něco pro to, aby právní rámec, který už máme na evropské úrovni, často je to tedy zakotveno i na národní úrovni, ale já mám na mysli ten náš evropský právní rámec. Podniknete něco pro to, aby se lépe využíval, skutečně využíval. Mám totiž pocit, že tady mám velkou nerovnováhu v oblasti přístupu k zdravotním prostředkům a přípravkům. Vyplývá to také z anket, které byly provedeny v nemocnicích, kde 83% zdravotnického personálu udává, že u jistých produktů v nemocnici panuje nedostatek. Proto je třeba podle mě nutně jednat. Možná by bylo vhodné, abyste nám o tom něco řekla. Je to rozhodně prioritou naší praxe, aby existoval rozumný přístup medicíně v Evropské unii v tom rámci, který je již nastaven na evropské úrovni. Rezistence vůči antibiotikům, to je také zásadní téma. A samozřejmě také z téma bifozat. Tím se budeme muset zabývat ještě více na evropské úrovni. Například v mém regionu ministr pro životní prostředí se obrátil dopisem na komisaře pro zdravotnictví, neboť bifozat, to, to je pesticid, herbicid, eh, to je ten, prodává se to jako Roundup a bylo to nalezeno například v pitné vodě, stejně tak, jak tam byly nalezeny eh, bakterie rezistentní na antibiotika. A Petr se o tom už hovořil, že třeba, aby se vytvářela, vyvíjela nová rezervní antibiotika, inovativní antibiotika. A my to máme i ve zprávě Francois Grostet. Jsme rádi, že se tomu chcete věnovat. A my si vyhradíme dost času na to, jak jsme se dohodli včera, abychom tu zprávu mohli dobře zpracovat. Jsem rád, že jste zmínila také směrnici o lékařských medicínských produktech. Na to jsme čekali dlouho a doufáme, že během příštího půl roku to aspoň částečně bude zrealizováno. Neboť v té neboť oblasti, která se týká všech 500 milionů evropských občanů, každý má totiž pouze jedno jediné zdraví, tak v této oblasti děláme příliš málo. Já myslím, že v takto kritické fázi, ve které se nyní v Evropské unii nacházíme, také s ohledem na nedostatek veřejných financí, na to, že ty rozpočty téměř všech členských zemích nejsou v dobré situaci. V této době by bylo vhodné se právě zaměřit na, na zdraví, například na ty přeshraniční lékařské služby. Tady je ještě obrovská potřeba, je tady co dohánět, to dítě je ještě malé, musí vyrůst a je třeba poskytnout co možná nejvíce lidem v Evropské unii možnost se léčit co možná nejlépe, nejrychleji, například také tím, že využijí lékařské služby v jiném členském státu a rovněž si myslím, že pokud e, to bude možné, tak vlastně to do této oblasti nese více konkurence a to bude ku prospěchu. alkoholová strategie, o té jste naštěstí hovořila, já si myslím, že je velmi důležité, abychom si společně rozmysleli, jak budeme postupovat a tady musím říct, že mě komise velice, velice zklamala, protože ona to jak si odložila jako něco byrokratického a bylo by dobré, kdyby rada byla v této věci naším spojencem, abychom mohli vyvíjet mírný nátlak na komisi a pohli se i v té věci proti alkoholové strategie. Proto já myslím, že já za svou osobu mohu říct, že se těším na příští měsíce a to, co jste vy tady představila, mnoho témat se pokrývá s našimi tématy, kterým se věnujeme, ale o některých věcech jste nehovořila a proto jsem velice napjat a těším se na vaši odpověď. Děkuji. Pan Pěcha ZCR, e děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové, s velkou pozorností jsem naslouchal paní ministrině, vaší prezentace byla velice podrobná, detailně jste představila vaše priority. Ale jedna věc mi v prezentaci chyběla, a já bych to rád zmínil. V květnu Polsku propukla epidemie kvůli psychoaktivních látkách, Ty látkám ti lidé měli obrovské vedlejší účinky a není to nový problém. Již před několika lety komise v rámci hodnocení řekla, že Situace na trhu s novými psychoaktivními látky je velmi komplikovaná a že je třeba nalézt nová řešení. V roce 2013 byl předložen nový návrh, kde se řeklo, že návrh úpravy nových psychoaktivních látek bude zpracován. Čtyři předsednictví se tím zabývaly a výsledek je nula, nic. Je třeba si jasně uvědomit, k jakým horoz, jaké hrozby toto vše obsahuje a jakým rizikům jsou vystaveny zejména mladí lidé, kteří se dostanou do kontaktu do těchto, s těmito novými psychoaktivními látkami. Například v Irsku 20%, 30% ve, na Slovensku mnoho lidí, ve Francii i v Polsku a některé ty případy skončí dokonce i smrtí. A proto se vás ptám, paní ministrině, hodláte se tomuto tématu věnovat během vašeho předsednictví? Já apeluji na vás, abyste na to téma nezapomněla. Je třeba pokračovat v práci, kterou nedokázalo, nedokázalo dovést dokonce čtyři předsednictví před vámi nedospělo se ke konsensu a pracovní skupina, která se věnuje tomuto tématu, existuje. A proto vás, paní ministrině, velice prosím, abyste se tímto tématem zabývala. O to spíše, že máme vnitřní jednotný trh a nové psychoaktivní látky nejsou vždy nelegální. Často je tomu tak, že tyto látky, substance jsou e, na trhu zcela legálně a obchoduje se s nimi legálním způsobem. A přesto mohou být velmi nebezpečné pro veřejné zdraví. A proto si myslím, že je skutečně nezbytné se tímto tématem zabývat. Nezávisle na to, jak tomu přistoupíme, nejdůležitější je nalézt řešení problému. Tolik z mé strany, neboť vaše prezentace, ty priority, o kterých se hovořila, se mi velice líbily. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. Nyní dám slovo paní Meissner za liberály. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také paní ministrini Lídy Muč za její skutečně velice podrobnou prezentaci toho, co vše hodlá udělat. Hovořila jste o mnoha důležitých věcích, nechci tady zmiňovat vše, hovořili o tom i kolegové, ale jedno téma, které je podle mě velice důležité, které jste jmenovala, je téma demence. Nemyslím si, že bychom tady měli usilovat nějakou harmonizaci legislativy na evropské úrovni, ale je velice důležité, abychom měli výměnu osvědčených praktik, protože u stánoucí společnosti toto téma se týká všech zemí, mnoho rodin, mnoha občanů, proto je to téma tak důležité. Jsem velmi ráda, že jste ho zmínila. A dále bych chtěla hovořit o přeshraničních zdravotních službách. Vy jste hovořila o revizi, i to je, je velmi dobré, velmi to vítám. Je dobré, že chcete zlepšit mobilitu pacientů, zatím je tam mnoho byrokratické zátěže, takže já jsem velmi zvědavá na to, jak tedy to celé nakonec bude probíhat, jak to dopadne. A další věc, o které bych ráda hovořila, jsou geneticky modifikované organismy. Včera jsme o tom hovořili. Vy sama jste řekla, že je eh, k dispozici návrh komisemi parlamentu. To vidíme velice kriticky, protože jsme toho názoru, že ten návrh eh, ty problémy vůbec neřeší. Ještě jsme nehlasovali. Zatím tedy nemáme stanovisko. Mé konkrétní otázky se týkají tří oblastí. Ta první je směrnice o medicinských produktech. Vy jste řekla, že chcete se jí věnovat rychle, rychle pokročit. Pan Líze se o tom již eh, vyjadřoval, ale já se ještě jednou ptám. Myslíte si, že když eh, zahájíme práci na podzim, že bude skutečně možné to rychle dokončit? Možná je to otázka, kterou nemůžete nyní zodpovědět my, ale skutečně velice čekáme, že pokročíme vpřed a nyní je to na radě. Velmi, velmi očekáváme, že budeme moci zahájit dialog, protože bychom rádi tuto věc rychle uzavřeli ku prospěchu evropských pacientů. A další věc, to jsou ty pacienti a inovace, vaše hlavní téma, jak jste o tom hovořila. Já s vámi naprosto souhlasím v tom, že je důležité, se zaměřit na inovace v lékařské péči. A také je důležité, abyste to rovněž uvedla, že je třeba zajistit rovný přístup k inovativním produktům pro všechny občany, což je ovšem obtížné a to víte. Právě jsme se zabývali směrnici o transparentnosti v utváření cen v jednotlivých členských státech, ovšem Rada to zablokovala, komise to stahla takže z této věci jsme nepokročili, ale já si myslím, že by bylo důležité na tom pracovat. Vy jste hovořila o konferenci ve červenci, která byla velice dobrá, a pak jste hovořila o tom, že chcete 8. prosince to zapracovat do závěru rady. Já se ptám, diskutovalo se o tom? Eh, budete pracovat na této oblasti? Chcete pokročit vpřed? Máte nějaké návrhy? Já si myslím, že by to bylo dobré a důležité. A poslední má otázka se týká rezistence vůči antibiotikům. My jsme o tom včera na výboru velice diskutovali. Konkrétně otázka, pokud chcete snížit využívání antibiotik, tak samozřejmě nejdříve si musíme zvolit to, kde chceme snižovat, kde se jim můžeme vyhnout a kde ne, a pak jaké existují alternativy. A dále takové okrajové téma, do jaké míry máte pocit, že léčitelské praktiky a homeopatie mohou být užitečné a chcete se i tímto tématem zabývat? Děkuji. Thank you very much. And now for the GUE, Mr. Eck. Děkuji a nyní za GUE pan Eck. Děkuji, pan před, děkuji pane předsedo. Děkuji paní ministrině Muč, že dnes zavítala mezi nás a seznámila, nás se svými prioritami. Veškerá ta témata, o kterých jste hovořila, jsou důležitá. Já se soustředím na jedno, které mi osobně velice leží na srdci, a to je problém multirezistentních bakterií. Je třeba si uvědomit, že každoročně v Evropě zemře na infekce způsobené těmito bakteriemi 25 tisíc lidí a multirezistentní bakterie jsou damoklovým mečem pro zdraví celého lidstva. Je třeba něco učinit. Ovšem musíme nejdříve si uvědomit, odkud tyto multirezistentní bakterie pocházejí. A tady můžeme právě říci, že je to tím, že se masivně používají antibiotika v rámci chovu zvířat a také v rámci akvakultury tímto tento problém vznikl, zejména profilaktickým užíváním antibiotik v zemědělství, které se rok za rok užívá více a více a ten problém narůstá. To je tedy má otázka. Můžeme doufat, že se něco učiní proti masovému používání antibiotik, zejména proti profilaktickému užívání antibiotik v zemědělství Eh, přijdete například s nějakým návrhem legislativy a další téma. Evropská unie dováží čím dál tím větší množství masných výrobků z Číny. Například 30 procent králičího masa, které se konzumuje v Evropské unii, pochází dnes již z Číny a jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že v Číně se masově používají rezervní antibiotika a co to znamená, o tom nemusím hovořit. A na závěr bych rád podotkl, že by nám mělo být jasné, že velký zdravotní problém vzniká tím, jak zde ve fungu, v Evropě funguje zemědělství a chop zvířat. Do jaké míry můžeme doufat v to, že lucemburské předsednictví přijde s ambiciozním přístupem, návrhem, tak, aby se skutečně řešil ten základní problém, abychom tedy přestali chovat e, zvířata intenzivním způsobem a změnili naše zemědělství tak, aby ten chov probíhal tím způsobem, že zvířata nebudou tak často nemocná. For the Greens, Mr. Turmes. Nyní zazrané pan Turmes. E, děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, Lidie. Jsem velmi rád, že lucemburské předsednictví v této oblasti má velice komplexní a ambiciozní program. Rád bych zaměřil na čtyři věci. Za prvé přeshraniční práva pacientů. Jistě vás neudiví, že Lucembursko je zemí, která nejvíce tato práva využívá. Má to dva důvody. Ten první spočívá v tom, že v Lucembursku není možné provádět veškeré chirurgické zásahy, té šíři, jaké jsou potřebné a máme také mnoho lidí z jiných zemí, 180 tisíc, kteří pracují v Lucembursku, kteří eh, potom, pokud potřebují léčbu či nějaký zásah, tak se raději nechají ošetřit doma, ale je to kryto z lucemburského pojištění. Já si myslím, že je důležité eh, nejdříve se podívat, eh, jak si zbilancovat situaci a potřebujeme rovnováhu mezi právem pacientů a dále mm, Komise o tom hovořila o, jak, o, jako, o jakémsi skryté liberalizaci zdravotnických služeb v Evropě. Takže pozor tady na to, aby k této skryté liberalizaci nedošlo. Protože zdraví pacientů je příliš důležité. Dál skandál s francouzskou firmou, s prsními implantáty. To jsou přesně takové věci, které se přímo týkají uh, evropských občanů, v tomto případě žen. A já bych byl velmi hrdý na to, pokud by se podařilo nyní v rámci lucemburského předsednictví toto téma uzavřít. Víme, že v politice existují taková časová okna, než dojde ke skandálu a pak bezprostředně poté je politická vůle se tomu věnovat, ehm, napravit to a pokud se čeká příliš dlouho, tak už se do toho opět pustí lobbysté a celé to zničí. Proto by bylo dobré, aby se to uzavřelo nyní. A dále geneticky genetické technologie, známe všichni nového předsedu Evropské komise dobře a on a získal tím také hlasy v parlamentu, aspoň část našich hlasů. On ohlásil, že v rámci GMO chce zavést demokratický postup a pak nedodal nic. On ani jeho útvary komise. My zde v parlamentu to vlastně odmítneme to jeho které, řešení, které nazývá nulové řešení. A co můžeme učinit my jako parlament a vy jako lucemburské předsednictví pro to, aby se donutili komisie a přiměli pana Junckera k tomu, aby konečně poskytl něco, něco, co bude situaci řešit. Protože Problém, který máme, je například to, že komise, eh, jak se rozhoduje velice nedemokraticky, ona ve svém dokumentu zvažovala až 14 obcí a my jsme ten dokument vůbec nedostali. Takže potřebujeme vnést více demokratických postupů do rozhodování o GMO. Není možné, aby komise nám něco slíbila. Pak si interně probdala 12 až 15 možností a ten dokument nezveřejnila. To není možné. A za čtvrté, již se o tom hovořilo, jeden z největších zdravotních problémů v Evropě je problém rezistence na antibiotika. My tady máme pomocí směrnice o veterinárních přípravcích možnost zajistit to, aby rezervní antibiotika s konečnou platností zmizela z chovu zvířat. Pokud se podíváme na čísla, jaký pozitivní dopad by to mohlo mít v Evropě, tak je to, myslím, jedna z nejdůležitějších věcí, kterou nyní můžeme v parlamentu pohnat vpřed, nejenom i v parlamentu, ale také v na radě. Potřebujeme řešení. Zejména se to týká chovu prasat. Tam je to skutečně velice nebezpečné pro člověka, pokud se takováto antibiotika při chovu prasat užívají. Děkuji. And now Mr. Pedicini. Děkuji, pan Pedicini. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní ministrině, jsem rád, že jste sem přišla. Já jsem poslouchal vaši promluvu a vyvolala ve mně celou řadu otázek. Budu se ale soustředit eh, na jednu z věcí, kterou jste zmínila hned v úvodu, to byla ta personalizovaná medicína. Já jsem se v tom prostředí pohyboval a účastnil jsem se toho procesu, který eh, vede k stále většímu rozvoji personalizované medicíny. Jistě se můžeme shodnout na cílech této medicíny. Já jsem se také účastnil toho vědeckého rozvoje personalizované medicíny, ale uvědomoval jsem si přitom, že tato metoda jde jaksi na ruku farmaceutickým společnostem a výrobcům zdravotnických prostředků, protože to vlastně znamená zmnožení zdravotnických výkonů. Někdy, téměř vlastně vždy v podstatě, vede k navýšení počtu těch úkonů. Často jsou ale ty úkony poměrně omezeného dopadu a nejsou vědecky podložené. Vyžadují také velmi vysoké náklady, které platí veřejné zdravotnictví a ty peníze potom skončí u výrobců těch zdravotnických prostředků či u farmaceutických firm. Já se chci zeptat, jaká opatření byla nebo budou implementována, aby toto zmnožování úkonů skutečně, aby k němu nedocházelo a aby personalizovaná medicína skutečně přispěla k lepší zdravotní péči a nevedla ke zhroucení nebo neudržitelnosti zdravotnických systémů. Druhá otázka. Hovořila jste také o, hovořilo se také o ochraně občanů v případě nukleárních eh, katastrof či úniku radioaktivity. Chci se zeptat, jaká opatření chcete podniknout směrem k těm členským státům, které nemají dostatečná bezpečnostní opatření v důsledku korupce. Bohužel musím citovat příklad Itálie, která dosud nemá svůj národní program. Avšak eh, přesto má určité eh, programy na Eh, ukládání radioaktivního odpadu a příslušné osoby byly eh, jmenovány bez eh, jakéhokoliv demokratického postupu. Já zde hovořím o zdraví, zdravotnictví. A v Itálii bohužel korupce a různé politické machinace mají na zdraví občanů přímý dopad. Co s tím hodláte dělat? Děkuji a posledním řečníkem prvního kola bude paní Dornánu. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já vám děkuji za vaši prezentaci. Chtěla bych se ale zmínit o dvou bodech, o kterých jste nehovořila. U kterých se ale domnívám, že jsou velice důležité. Jednak jsou to ty endokrinní perturbátory. To je velice závažný problém, kterému musíme čelit. Chtěla bych především upozornit na glyfosát a malation. To jsou herbicidy a insekticidy a Světová zdravotnická organizace je v březnu loňského roku e, zařadila do kategorie 2A, to znamená pravděpodobně karcinogenní pro lidi. Nicméně dosud e, se s tím vůbec nic neděje. Připomínám, že glyfosát je jedním z nejčastěji používaných e, Eh, herbicidů jak eh, mezi podniky, tak mezi občany. Já bych byla ráda, aby lucemburské předsednictví se tohoto tématu ujalo a přijalo konkrétní opatření na ochranu našich občanů. Chtěla bych se zeptat, eh, co tedy chcete s těmito látkami dělat. A druhé téma se týká nanomateriálů. Investice do nanověd jsou obrovské Avšak eh, rozpočet věnovaný výzkumu možné nebezpečnosti nanomateriálů, eh, tam jde těch peněz velice málo. Také samozřejmě legislativní proces je zpomalován, z čeho štěží velké firmy. Důležité je omezit eh, využívání nanočástic, které často mohou být v zásadě neomezeně používány. Především tyto eh, nanočástice jsou nebezpečné, pokud dojde k jejich strávení, nebo oni dokonce mohou procházet i oděvem do organismu. Jsou prostě v našem eh, životě přítomny, aniž o tom naši občané vědí. A já si myslím, že je naší povinností občany informovat a chránit. Čím více věda a technika postupují kupředu, tím je obtížnější jak si eh, sledovat různé ty produkty je obtížné zvládat ten bouřivý vývoj technologií. Takže já bych byla velice ráda, paní eh, ministrině, aby jste podnikli nějaké kroky pro označování produktů na upozorňování, které tedy na nebezpečí, která nanotechnologie představují a také si myslím, že bychom měli investovat do výzkumu, který se týká nebezpečnosti nanotechnologií. Děkuji mnohokrát a nyní paní, předsed, paní ministrině vám předávám slovo, můžete reagovat na položené dotazy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát za velice zajímavé dotazy. Mnozí z vás se zmínili o zdravotnických prostředcích. Já to velice dobře chápu, protože jde o téma, kterým se zabýváme již řadu let. A také doufáme, že se nám podaří ukončit práci na tomto důležitém tématu. Pan Líze se na tuto věc dotazoval, stejně tak jako pan Grote, také paní Meissner, tedy mezi jinými. A já si myslím, že třeba ještě trochu lépe vysvětlit, jak chceme postupovat a také doplnit přesný časový harmonogram, ve kterém chceme jednotlivé kroky provést. Já jsem řekla, že my již máme k dispozici částečný obecný přístup. Chybí tam pouze určitá upřesnění týkající se preambule a určitých technických částí. Takže ty, ten částečný obecný přístup musíme dokončit a upravit preambuly, tak abychom skutečně měli úplný obecný přístup rady, tak aby ho na podzim rada mohla schválit. To je cíl celé té činnosti. A také bychom chtěli mít formální mandát, abychom mohli zahájit jednání s Evropským parlamentem někdy v září nebo v říjnu. Také byly vyjednány některé kompromisy. I na ty jste se ptali, někteří z vás, pan Líze se ptal na to scrutiny, na tu kontrolu. Rada se na tuto otázku dívá nejednotně. Nicméně ty názory v radě nejsou zcela v rozporu, to je důležité. A ten kompromis, kterého bylo dosaženo, je v zájmu pacientů. Myslím si, že je důležité, aby se na něm shodlo co nejvíce členů Evropského parlamentu. Já jsem zde optimistická a doufám, že se nám podaří i na otázce scrutiny se dohodnout. Pokud jde o ten časový harmonogram, podrobně Diskuse o preambuli byly zahájeny 6. července, to znamená, ta práce už začala v pracovní skupině rady za našeho předsednictví. My se potom ještě k preambuli vrátíme 22. července a pak se budeme soustředit na ty technické nesrovnalosti, počínaje 23. červencem. Takže my nejedeme hnedka nad prázdniny, a potom po prázdninách kolem 8. září bychom rádi ještě dokončili ty technické inkon- nesrovnalosti, abychom 15. září mohli pracovní skupině rady předložit konsolidovaný text, který se týká obou legislativních návrhů, jak zdravotnických prostředků, tak zdravotnických prostředků in vitro. A 5. září by měl být text předložen ke schválení obecného přístupu. My vás samozřejmě budeme informovat o postupu prací. Také jsme již měli první setkání se zástupci Evropského, respektive je naplánováno první setkání se zástupci Evropského parlamentu, jako to konkrétně na dnešní odpoledne. Takže před eh, radou ministrů zdravotnicí 8. prosince chceme tuto otázku dokončit. Tak jsme si to alespoň přece vzali. Skutečně ta spolupráce je nezbytná. Proto navrhujeme parlamentu mezi začátkem října a koncem listopadu, případně začátkem prosince, tři trialogy. A tam bychom měli řešit především politické otázky. Potom ještě se budou konat technická jednání během celého toho negociačního procesu. Toto je tedy skutečně jedno z těch nejdůležitějších témat lucemburského předsednictví. Dále. Antimicrobial resistance, tedy antimikrobiální rezistence. Opět mnozí z vás jste se na to ptali, pan Grote, ale také paní Meissner, pan Eck a pan Turmes. Zdůrazňovali jste ve svých příspěvcích toto téma, které leží na srdci i nám. Je to závažný problém. Já bych chtěla zdůraznit, že my máme takzvaný One Health Approach, tedy přístup jednoho, jednotného zdraví, který by si přál eh, sloučit eh, jaksi přístup ke zdraví zvířat i ke zdraví lidí eh, jaksi v jeden postup. Máme zde také velice důležité vstupy našich dánských eh, kolegů, kteří během svého předsednictví v roce 2012 toho hodně vykonali, hodně posunuli toto téma ku předu. Potom ten akční plán, ten, jak víme, ten v roce 2016 to bude ukončen. Takže musíme také dbát na to, aby práce v této oblasti, která opět je pro lucemburské předsednictví prioritní, i nadále mohly pokračovat. Tedy i po roce 2016. Podporujeme velice rozhodně také pokračující eh, spolupráci v oblasti boje proti antimakrobiální rezistenci po roku 2016. Pro nás je to velice důležité. Pro vás eh, jistě také, protože jste se na to velice konkrétně dotazovali, na ty kroky, které lucemburské předsednictví chcete podniknout. My se k tomu tématu stavíme z několika různých úhlů. Například organizujeme konferenci, tedy jako organizují ji veterináři. Já jsem právě obdržela pozvánku, možná už jste o tom také slyšeli. A cílem té konference je právě problematika antimakrobiální rezistence. Konference se zúčast, eh, bude konat 23. října a potom ještě je zorganizováno jedno setkání, také má charakter konference a organizuje ho Transatlantická Task Force EU-USA. Opět to též téma. A potom ještě je zde konference, kterou organizuje komise a obě tyto události, obě tato setkání se budou také konat v říjnu. Pokud jde o radu, tak toto téma poté od nás převezme nizozemské předsednictví. My jsme již eh, s našimi přáteli zahájili diskuse, eh, tak aby vlastně eh, Nizozemsko již nyní se mohlo připravovat a si poučit se z těch konferencí, které se budou konat ještě za našeho předsednictví. Další legislativní složka, která leží na stole, se týká návrhu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Zde jsem také jasně pochopila, že od nás čekáte, že v této věci postoupíme co nejdále. My samozřejmě si eh, uvědomujeme, že Evropský parlament bude v září o tomto hlasovat. Pro mě je to téma důležité, protože revize AKI umožní usnadnit přístup k veterinárním léčivým přípravkům a také umožní omezit administrativní zátěž, pokud jde o registraci těchto přípravků. Rovněž by to mělo stimulovat konkurenceschopnost a inovaci. A to, co je pro mě prvořadé, je, že by nařízení mělo přispět k posílení bezpečnosti spotřebitelů. Naše úsilí se bude soustředit především na výrobní povolení a na povolení k distribuci, které by měly udělovat příslušné orgány. a také na příslušné databáze. A dále ještě připravíme určité návrhy, které se týkají e, příjmu z prodeje veterinárních léčivých přípravků. Zatím se však ještě ten příslušný text nemáme. To se ještě nedá v takto krátké době očekávat. Klonování. Tam jste také měli řadu otázek, pan Líze například, ale také další členové. Lucemburské předsednictví zamýšlí zahájit přeskum pozměňovacích návrhů parlamentu na té technické úrovni. Já vím, že vy nyní diskutujete o těch návrzích. Vím také, že diskutujete hodně i o právním základě. Tam se to vlastně nepřímo týká i volby komise. Také je důležitá otázka označování produktů eh, z klonovaných zvířat. Tam eh, je otázka, zda přikročíme k nějakým konkrétním opatřením, pokud jde o uvádění na trh produktů, které pocházejí z klonovaných zvířat. Tam ty diskuse stále ještě probíhají. My velice pečlivě sledujeme také ta technická jednání a samozřejmě jsme zároveň připraveni přeskoumat ty návrhy Evropského parlamentu. Pokud jde o přístup k léčivým přípravkům a otázky, které se týkají cen léků, to jsou věci, které se týkají například těch nových léků, je s tím spojena i problematika výměny informací, Opět na to se ptalo eh, více členů. V návaznosti na závěry rady, my jakožto nové nastupující předsednictví budeme spolupracovat s budoucím předsednictvím tím triem, tedy Nizozemskem, Slovenskem a Maltou, na tom, abychom skutečně v rámci skupiny pro veřejné zdraví zahájili příslušné diskuse. Tato skupina se ostatně sešla právě včera a hovořilo se na ní, respektive byl tam e, přijat e, integrovaný přístup e, řešení této problematiky. Já jsem si plně vědoma toho, že v rada ještě nedosáhla žádného významného pokroku, protože celá řada členských států se vyslovila proti předloženým textům. Já si ale myslím, že my skutečně potřebujeme také větší transparentnost. Pokud jde o rozhodnutí o tarifech, proplácení a také o tom, jakým způsobem farmaceutický průmysl stanovuje ceny, tak abychom mohli přispět k tomu, aby se ty ceny snížily. Pokud jde o tu tarifikaci a proplácení, to je ve výlučné kompetenci členských států, ale podle mého názoru jediný jediná možnost, jak eh, zde něco vyřešit, je zajistit eh, transparentní výměnu názorů o tarifikaci a proplácení. Také je třeba do toho zahrnout ty farmaceutické firmy, jinak eh, nedospějeme k žádným výsledkům. Pokud jde o protialkoholovou strategii a politiku v této oblasti, my tu strategii předložíme respektive předložíme návrh závěrů rady k té strategii, tak abychom o tom mohli všichni diskutovat. A netrpělivě očekáváme také zprávu komise o výživovém označování alkoholických nápojů. Podle mého názoru zde je třeba dodržovat několik eh, zásad, brát v úvahu sociální, ekonomické, sociální, ekonomické i zdravotnické aspekty požívání alkoholu. Také bychom si přáli mít v této oblasti přeshraniční spolupráci. Především pokud jde o reklamu, advertising a prodej po internetu. A zvláště bychom se chtěli zaměřit na mladé lidi. To si myslím, že je velice důležité. Pan Pěška rovněž zmínil European Alcohol Policy a také jste se dotazoval na ty nové psychoaktivní látky. Opět v souvislosti s naší protidrogovou politikou. Tímto se zabývá horizontální skupina pro drogy, a e, také se tím e, zabývá výbor pro spravedlnost. Je to samozřejmě otázka, která se týká velice úzce veřejného zdraví. A my se tím zabýváme i v kontextu politiky zdravého životního stylu, healthy lifestyle. Nicméně toto téma tedy nespadá pode mne, jakožto ministrině zdravotnictví, ale jsem v úzkém kontaktu s ministriní spravedlnosti a snažíme se navzájem koordinovat to, co jaksi v té oblasti psychoaktivních látek spadá pod eh, veřejné zdraví. Také oceňuji vaše pozitivní reakce na naši prioritu týkající se demence. Paní Meissner správně řekla, že bude velice obtížné dosáhnout zde nějaké harmonizace jednotlivých politik při řešení tohoto problému. Důležité je, aby i zde probíhala přeshraniční spolupráce, to ano, ale demence u ní je především důležité zvyšovat povědomí na evropské úrovni. Je to obrovská výzva pro veřejné zdravotnictví. A jednotlivé vlády musí řešit eh, požadavky osob, které jsou touto chorobou stiženy a také potřeby těch, kdo se o postižené osoby starají. Proto se domnívám, že bychom zde skutečně měli mít eh, koordinovanou politiku a já mohu pouze souhlasit eh, s vašimi názory na řešení této věci. U geneticky modifikovaných organismů já jsem byla sama 25 let členkou Lucemburského parlamentu, takže vím, že národní parlamenty i Evropský parlament se o toto téma velice zajímají. Velice dobře si uvědomuji, že je to téma, které se netýká pouze ministrů zdravotnictví, ale také ministrů životního prostředí a zemědělství. Protože někteří z vás velice dobře zdůraznili, že je potřeba o tomto tématu diskutovat také v souvislosti e, s, politik, s různými přístupy v oblasti chovu zvířat, tak jak o tom hovořil pan Ek. Komise předložila svůj návrh, došlo také k výměně názorů, ke veřejným konzultacím. Vyslovena byla celá řada kritik, především tedy Evropským parlamentem a vaším výborem. Tu kritiku lze srovnat s kritikou, která vzešla od národních parlamentů a také od řady ministrů také jsem tedy pochopila, že máte v úmyslu zamítnout. Pan předseda přerušuje, prosím, abyste eh, již dokončila to, tyto odpovědi, abychom ještě měli čas na další kolo otázek. Ano, takže my se velice pečlivě věnujeme eh, té vaší kritice a budeme se snažit na to zareagovat. Madame Děkuji, paní Grostet. Já mám celou řadu otázek, paní ministrině, budu se snažit vzít to rychle. Za prvé, personalizovaná medicína. To je skutečně budoucnost. Já si myslím, že umožní nalézt prostředky, jak léčit ty lidi, které nyní ještě léčit neumíme. Také to znamená, že musíme rozvíjet eh, elektronické zdraví. E-health. Členské státy to blokují. My zde máme tu směrnici o přeshraničním poskytování zdravotních služeb. Já jsem tam byla zpravodajkou, bojovala jsem za to, aby to bylo odhlasováno. A v současnosti je ta směrnice velice obtížně transponována. Ta transpozice není uspokojivá. Vy jste řekla, že uděláte hodnotící zprávu. Ale já si myslím, že skutečně zde je třeba něco podniknout, aby členské státy zde lépe fungovaly. Za druhé, vaše připravenost soustředit se na pacienty a inovace. Zde je jedno opatření, které byste mohli podniknout. Jde o harmonizaci a centralizaci eh, nákladových eh, analýz eh, u nových léků. V současnosti si to členské státy provádějí sami, je to velice fragmentované. Já vím, že komise je pro reformu tohoto přístupu, ale je proto potřeba, aby i členské státy k tomu byly připraveny. Zajímalo by mě, jak se na to díváte vy demence. Já osm let předsedám Evropské alianci bo, skupiny, která bojuje proti Alzheimerovi. Jsem ráda, že demence je vaší prioritou, ale opět je mi líto, že členské státy zde opět postupují velice roztříštěným způsobem. Opět, jak se na to díváte? A čtvrtá otázka, tím končím, nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Já jsem proto zpravodajkou zde ve výboru, v parlamentu všichni souhlasíme, že proti antimakri, makri, antimakrobiální rezistenci je třeba bojovat, ale je třeba naprosto zakázat profilaktické používání antibiotik. A také musíme upravit prodej po internetu. To znamená, na jedné straně zakazujeme, tedy zakázat prodej antibiotik a také všech léků, které mi měly být na předpis. Endokrinní perturbátory. Komise boj proti těmto látkám brzdí a bylo by proto dobré i zde tu analýzu prohloubit. Děkuji, pan Pahňu. Vážená paní ministrině, pane předsedo, vážení kolegové, já bych se chtěl nejprve podívat na ratifikaci protokolu Světové zdravotnické organizaci o nelegálním obchodování s tabákem. My jsme zde měli neformální pracovní skupinu v parlamentu proti tomu, aby se jaksi eh, průmyslové odvětví eh, tabáku eh, do této problematiky vměšovalo. Byla tam v té skupině celá řada různých aktérů z různých eh, asociací proti kouření a tak dále. Jde o vybudování nové politické strategie, která by byla zaměřená právě na eh, producenty tabáku a měli bychom eh, všichni ratifikovat ten protokol Světové zdravotnické organizace. Prozatím ho ratifikovalo pouze 58 států světa tedy podepsali ho. A v Evropské unii je pouze 8 členských států, tedy 8 z těch 58. A mezi těmi, které ten protokol dosud neratifikovali nebo nepodepsali, je také Lucembursko. A já doufám, že během vašeho předsednictví za těch 6 měsíců Lucembursko tento protokol podepíše. Chci se vás tedy zeptat, co chcete během těch šesti měsíců udělat, abyste umožnila nejen to, aby Evropská unie ten protokol podepsala, ale také jak chcete zajistit, aby toho podepsali i členské státy, které ho dosud ani nepodepsali, ani neratifikovali. A potom eh, ještě problematika, která se e, týká polotovarů a jejich označování, jejich povinného označování. Tam vlastně jde o to, aby u těch zpracovaných e, produktů e, byla označena země původu, odkud tedy pochází většina těch složek. A zde jsem byl informován o tom, že žádná legislativa dosud není na evropské úrovni plánována. Zde bych byl rád, kdybyste s tím něco udělala, kdybyste se obrátila na Evropskou komisi, aby předložila nějaký návrh v tomto směru. A poslední věc, vy jste říkala, že na podzim zorganizujete konferenci týkající se eboli. Já jsem za předchozího volebního období byl zpravodajem u, pro rozhodnutí, které se týkalo boje proti různým eh, přeshraničním eh, hrozbám a nákazám. A i zde bych se velice rád zúčastnil té konference, o které jste hovořila, protože si myslím, že přidaná hodnota toho rozhodnutí byla velká a že to velice přispělo boji, k boji proti ebole na území Evropské unie. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ministrině za její vysvětlení. Já jsem se chtěla zeptat na něco, na co jste vlastně již odpověděla, ale chtěla jsem tedy se zeptat na to maso klonovaných zvířat. Parlament eh, zde předložil řadu pozměňovacích návrhů a já bych se chtěla zeptat, jak eh, se, v jakém eh, stavu je tento návrh v radě. A ještě bych se vás chtěla zeptat, zda komise přejde s nějakým návrhem o e-health, elektronickém zdraví, tak jak o tom před chvílí hovořila paní Grostet. My jsme ve zprávě z vlastní iniciativy zde v parlamentu Eh, zmínili právě eh, problematiku eh, právní, která se týká například souhlasu pacientů. U nás ve Španělsku navíc řada těch pravomocí je řešena nikoli na úrovni národní, ale na úrovni jednotlivých oblastí. Proto bychom potřebovali aby se zde tedy něco provedlo na celoevropské úrovni, také s ohledem na eh, mobilní pracovníky. Pokud jde o přeshraniční eh, péči, eh, tam jde právě také o to, že by to vše bylo usnadněno, pokud by se pokročilo v té problematice, která se týká elektronického zdraví. Děkuji, paní Borzan. Děkuji. Pane předsedo, paní ministrině, jsem velice ráda, že jste zde. Chtěla bych vyjádřit uspokojení s vaším programem. Myslím si, že je velice ambiciózní. Jsem velice ráda, také, že jste hovořila o té protialkoholové strategii. Já plně podporuji váš přístup. Jsem totiž zklamaná tím, že zde dosud žádné iniciativy nebyly. A také pokud jde o léčivé přípravky in vitro, já jsem stínovou zpravodajkou u této věci. Doufám, že projednávání pokročí rychle ku předu. Víme, že zdraví ve velké míře spadá pod členské státy, tedy zdravotnictví. Členské státy si své systémy organizují podle svých možností. Zároveň ale celá řada otázek spojených se zdravím překračuje možnosti členských států a tyto věci bychom měli řešit společně na evropské úrovni. Týká se to právě například směrnice o tabáku. Tato směrnice ukázala, že určité věci můžeme společně vyřešit. Chtěla bych vám proto položit následující otázku. Pan komisař Andriu Kajtis nedávno řekl, že pokud dojde ke změně smlouvy o fungování Evropské unie, že by byl rád, aby více věcí, které se týkají zdraví, právě spadaly do kompetencí unie. Co si o tom myslíte? A nyní poslední otázku od paní Evy. Sí, gracias. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině. Já mám ještě, chci ještě jednou zopakovat otázku, která již byla položena, ale ještě nebyla zodpovězena. Týká se toho glyfosátu. To je aktivní princip, který je nejčastěji používán v herbicidech. V březnu byla tato látka prohlášena za pravděpodobně karcinogenní do konce tohoto měsíce bychom měli mít úplnou zprávu k tomuto tématu. Plus zde máme celou řadu vědeckých svědectví, že tento aktivní princip je škodlivý jak pro zdraví, tak pro životní prostředí. To jsou tedy protože se zjistilo, že ta látka je přítomna například v moči nebo také v mateřském mléce. Takže ten problém je velice závažný, je třeba ho nějak řešit. Některé členské státy používání tohoto aktivního principu již zakázali, jiné jsou připraveny ho zakázat a já se chci zeptat, zda vaše předsednictví zde také zamýšlí podniknout nějaké kroky na evropské úrovni. Také by to patrně mělo být řešeno s komisařem pro zemědělství. Dále, v tomto týdnu jsme obdrželi eh, petici od obětí talidomidu, tedy jednoho léku, který eh, velice vážným způsobem zasáhl do života obětí. Mnohé z těchto obětí mají závažné problémy, protože jim třeba ani nebyla přiznána invalidita. Je to čistě národní otázka, ale vzhledem k tomu, že je zde možnost jakéhosi, jakési soft power, to znamená podpory evropských institucí neoficiální cestou, tak bych se chtěla zeptat, jak zda byste nám v tomto mohla pomoci. Děkuji mnohokrát a nyní paní ministrině Muč. pět minut, pokud jsem to pochopila, takže zkusím to. Pokud jde o personalizovanou medicínu, zde nemohu nic předjímat. Ale ty závěry, které prosincová rada bude projednávat, ty teprve ukáží tu cestu. Ukazuje se ale, že inovativní léčebné postupy mohou být zaintegrovány do klinické praxe. Mohla bych zde zmínit například vyhodnocování účinnosti a bezpečnosti, protože toto hodnocení často není eh, dobře adaptováno na nové léky a nové léčebné postupy. a často jsou také velice vysoké náklady na ty personalizované léčebné úkony, jejichž objem, jak zde bylo řečeno, neustále vzrůstá. Tímto tématem se zabývalo již italské předsednictví a přístupem k novým lékům se bude zabývat i nizozemské předsednictví. Další téma. Endokrinní perturbátory. Souhlasím s tím, že je naléhavé stanovit příslušná kritéria pro používání těchto látek. Analýza dopadu by měla být dokončena do poloviny roku 2016. Pokud jde konkrétně o glyfosát, zde očekáváme zprávu Světové zdravotnické organizace a také nové přehodnocení od EFSI. Nanomateriály a Novel Foods jsme velice spokojeni s výsledkem hlasování v červnu Jeho výsledky nám umožní vybudovat modernizovaný právní rámec, což také přispěje k větší bezpečnosti potravin. Byla bych ráda, kdybyste tento vývoj vzali na vědomí, až budete hlasovat. Označování potravin. To je další téma. O tom jste hovořili i v rámci prvního diskusního kola. Komise připravila v roce 2013 a i v tomto roce zprávy o povinném e, zmiňování země původu u různých produktů, především u masa, které je používáno jako složka, také u mléka. U toho masa se to e, týkalo těch nejčastějších druhů masa, to znamená hovězího, vepřového, skopového, eh, kozího a drůbeže. A tam jde tedy o ty složky, které představují více než 50 nějakého produktu. Ty studie zatím hovoří o tom, že označování země původu u těchto složek by bylo velice nákladné. Také víte, že v březnu loňského roku měla rada výměnu názorů, která se týkala zprávy o povinném označování původu masa, které je používáno jako složka. A členské státy měly zde velice rozporné názory. Komise proto před několika týdny v radě předložila závěry zprávy, která se zaměřila na ostatní složky, tedy kromě masa. Opět členské státy mají velice rozporné názory, protože na jedné straně je zde nutnost poskytnout odpovídající informace, ale na druhé straně je třeba vyhnout se nadbytečným nákladům. Takže zatím by to bylo možné na dobrovolném základě, ale s tím, že by to tedy ne, nesmělo být eh, prováděno za účelem eh, zavádění, uvádění veřejnosti v omyl. Děkuji, tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu a děkuji paní ministrině Muč za tuto velice zajímavou debatu. Děkujeme, že jste mezi nás přišla a budeme pokračovat s naší schůzí, protože máme na agendě ještě jeden bod. Very interesting. Yes. Oui. <laughs> Dear colleagues, we have... Uh... Vážení kolegové, eh, před námi je ještě jeden bod pořadu jednání, což je zpráva z vlastní iniciativy směrem k nové do mezinárodní klimatické dohodě v Paříži. Zpravodajem je náš kolega Žil Parňo. Dostali jsme 230 pozměňovacích návrhů. A než začneme a než dám slovo panu Parňovi, chtěl bych požádat všechny, kdo jsou v sále a chtějí odejít, aby tak učinili v tichosti. A nyní dávám slovo Žilu Parňovi, aby nám představil pozměňovací návrhy. A prosím, ostatní se stižte, my pokračujeme v práci. Merci, merci beaucoup. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme zde vedli první debatu ve výboru 16. června a já jsem vám již tehdy předložil ty hlavní body své zprávy o COP21. A také jsem zaznamenal první reakce. Od této debaty měli všichni možnost předkládat pozměňovací návrhy k této zprávě a bylo jich předloženo 230 17. Eh, června. 72 od SAD, 48 od EPP, 26 od ALDE, 23 od EKR, 18 od Zelených a 17 od eh, nezařazených, 2 od GUE. Ještě připomenu, že ta zpráva, kterou jsem sepsal, byla omezená na 8 tisíc znaků, což se ukázalo, že je velice e, malý obsah e, na to, abych e, pojednal tak důležité téma. Proto jsem sám předložil také 34 pozměňovacích návrhů, abych se některými tématy, která ve zprávě zmiňuji, mohl zabývat podrobněji. Ty pozměňovací návrhy se týkají především boje proti odlesňování, dále ratifikace dohody z Doha, agendy pro paralelní e, řešení toho, co se dohodne v Paříži. To znamená, cílem je ukázat, e, jak se k této věci k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku staví například nevládní organizace. Také včera jsme zde diskutovali o režimu výměny emisních povolenek a také o řadě soukromých finančních nástrojů, kterými bychom mohli financovat boj proti změně klimatu. A já se těším, že nyní představíte své pozměňovací návrhy a již předem děkuji stínovým zpravodajům a členům výboru Envy za tuto prezentaci. Chtěl bych říci, že většina těch návrhů přináší skutečnou přidanou hodnotu zprávě, kterou jsem sepsal. A jsem velice rád, že naše pozice jsou si poměrně blízké a jsem také přesvědčen, že se nám rychle podaří naleznout kompromisy. Je zde také několik témat, tam asi se k tomu ještě vrátím později. A nyní tedy bych byl rád, abyste, pane předsedo, dal slovo fiktivním eh, stínovým zpravodajům, tak aby mohli představit své návrhy. Thank you very much and we start Děkuji a teď začneme panem Florencem za EPP. Děkuji. Chtěl bych předeslat, že debata o Paříži v tomto roce, kdyby byla vedena na věcném a kolegiální úrovni, byl bych rád, ale já se tam zažil již trochu jiné věci, takže pane zpravodaji, blahopřeji, líbí se mi to, když nesouhlasím se všemi číst vy rád saháte až tak řečeno škež ke hvězdám občas, ale jsem si jistý, že nalezneme nějakou dobrou společnost. cestu. Dámy a pánové, mohu pouze opakovat, co jsem již říkal. Budeme silní pouze, když tam budeme vystupovat společně, když budeme také vystupovat společně s komisí. Je tam několik rozdílů v číslech, to je mi jasné, ale pokud my s našimi 500 miliony tam skutečně pozitivně budeme vystupovat na úrovni, tak to bude mít svou váhu a já to připomínám. A poprosil bych možná ještě radu, aby odstranila určité spory o interních otázkách, o CO2 a obnovitelných cílech a energetické účinnosti. Ono je to důležité, jistě, ale musíme si uvědomit, že na mezinárodní úrovni, na mezinárodním poli bychom měli představit evropský dokument, který bude udržitelný, kde bude života schopný a nesmí se nám stát, že se jak si oddálíme praktickému životu. Ale já si myslím, že toto nebezpečí tady není, a protože jsem rád, že, jak již řekl pan zpravodaj, se můžeme dohodnout na hodnotách, které můžeme předložit potom a komise a členské státy je potom také podpoří. Ještě krátce k otázce financování. I zde jsme byli velmi naivní dříve a myslím si, že jsme se nyní poučili. Rozhodlo se to že nemusí eh, platit pouze průmyslové země, ale i ty rozvojové země, které už vůbec vlastně rozvojovými zemi nejsou, ty vám nemusím vyjmenovávat. Například Sádská Arábie ani neví, co s penězi a proč by v této otázce měla být pokládána za rozvojovou zemi. Ani Čína již není rozvojovou zemí. Musíme se tedy skutečně spojit a snažit se o to, abychom měli v podporu v našich vlastních zemích. Nevím, jak je to u vás, tamhle vidím dva francouzské kolegy, ale například u mě, v mé zemi, tam je to obtížné tedy prosadit na veřejnosti tu finanční podporu a proto se snažím v celé politice CO2 nalézt tedy další, které by mě podpořily. I má profesor musí k tomu přispět, o tom jsme hovořili včera. Já tedy doufám, že se nám podaří lépe rozdělit tu finanční zátěž. Aperuji na to, abychom si nepředstavovali, že to státy mohou dělat samotné. Já mám takovou obdobnou zkušenost, když jsme dělali znovu sjednocení Německa. Tehdy měli všichni pocit, že Spolková republika Německo se o vše postará. Ale to byly věci, které vůbec nebylo možné dořešit bez soukromého kapitálu, ale proto potřebujeme tvrdá spravedlivá a kontrolovatelná pravidla. Ale bez soukromých peněz to nepůjde. A ve smysle tržního hospodářství, já tady velmi sázím na liberály, ve smysle tržní ekonomiky s tržními kritérii to tak daleko ještě nejsme, abychom to mohli takto upravit, ale myslím si, že potřebujeme cestovní mapu, že bychom na ní měli pracovat pak je tady zajímavý návrh zpravodaje daň z finančních transakcí, to ještě není v Evropě, všude zavedené ani, ne, ani nebude. A bohužel kvůli mnoha okolnostem z toho nebude ani evropská úprava a asi to eh, v budoucnu skolabuje. Musíme tedy při veškerých sympatiích k nějaké společné daní v této otázce si uvědomit, že nemůžeme předepisovat členským zemím, aby vybírali daň, kterou budou automaticky používat pro ten klimatický příspěvek. To, to by prostě nedopadlo, to nemůže fungovat, to by i má vlastní země byla jednoznačně proti, takže musíme mít víc fantazie a hledat nějakou lepší úpravu, ale je správné, že o tom diskutujeme a proto, pane zpravodaji, kladu na vaši zprávu velká očekávání. A dále G7, ta otevřela to téma velmi angažovaně a dokonce i svatý otec se o tom vyjádřil velmi pozitivně. To si myslím by mělo pro ty, kteří se ještě nemohou, ne, se nerozhodli, by to mělo být takový podnět pro to, aby se skutečně angažované zapojili a podpořili nás. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve bych chtěl poděkovat jak panu Parňovi, našemu zpravodaji, tak panu Florencovi za jejich velmi silný příspěvek k dosavadní debatě. Myslím si, že ten odkaz na papeže a jeho encykliku je velice silným apelem na e, vaši frakci. Pane předsedo, e, musím říci, že já tady vidím určitý pozitivní vývoj e, před Paříží. Již zmíněná G7 velice silně ukázala eh, vůdčí eh, ambice prostřednictvím Angely Merkel, eh, k čemuž velice gratuluji a tleskám. Myslím si, že to byl velice důležitý projev na cestě k Paříži. A dále to, co příspěvek, který zasílá Čína, je důležitý. Zdá se, že Čína se konečně ujímá své odpovědnosti v debatě o klimatu a to nejen tím, že zastupuje G77, ale e, také tím, že se ujímá vedení a že se snaží postupovat mnohem rychleji než kdy dříve. Myslím si, že bychom tedy neměli podceňovat e, závazky, které Čína učinila. Chtěl bych zúraznit e, několik bodů v tom našem usnesení. Za prvé e, je důležitá ochrana lesů. O tom už se zmiňovali e, kolegové v předchozích debatách, zaznělo to na schůzi stínových zpravodajů tento týden. Je to v různých pozměňovacích návrzích přicházejících ze všech stran politického spektra, takže by bylo dobré, kdybychom eh, sformulovali silný text na toto téma. Já jsem také podal s kolegem Frederikem Federlejem eh, pozměňovací návrh v tomto smyslu a doufám, že se nám tedy povede silný a ambiciozní kompromis. Druhý problém, který bych chtěl zdůraznit, je schopnost financovat celosvětovou klimatickou politiku. Naprosto souhlasím s Karlem Heincem Florencem, že eh, vynakládat více peněz z veřejných rozpočtů je nesmírně obtížné, přestože v bohatší části světa to stále považují za nutné, ale pak je tu taky oblast eh, uhlíkových trhů, kde bychom mohli využít eh, peněz, které se tam vybírají, na financování adaptace a zmírnění dopadů Eh, klimatických změn. Je tam několik pozměňovacích návrhů od EPP, ISD a dalších na toto téma, takže tady by také bylo dobré eh, dospět ke kompromisu. Za třetí, stále ještě využíváme veřejné peníze eh, na udílení úvěrů na eh, export uhlí. Technologie se vyvážejí do dalších částí světa, do, do eh, Číny a Indie a my do toho investujeme veřejné peníze. Což si myslím, že bychom měli velmi pečlivě přeskoumat. Zelení už dali najevo, že to podporují. A konečně, pane předsedo, Máme tu také pozměňovací návrhy ohledně toho, eh, co dělat od teď do roku 2020. Eh, podle mě bychom neměli eh, nijak navyšovat naše cíle do roku 2020. Myslím si ale, že by bylo zajímavé zeptat, no, požádat komisi, aby sdělila zbytku světa, jakým způsobem překonáme cíle do roku 2020 v Evropě, protože to je velice silný politický signál, že my překonáme naše vlastní cíle, které jsme si stanovili do roku 2020. Byl by to velice silný signál pro zbytek světa, který by ukázal, že děláme více než, ještě více, než jsme slíbili. Takže to je z mé strany všechno, pane předsedo, a velice se těším na další spolupráci s panem Parňovem a stínovými zpravodaji. Děkuji. Nyní pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych také chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za vynikající text, který máme v rukou. Eh, je opravdu lehké pracovat na textu, který se dotýká všech, eh, nebo skoro všech důležitých bodů, které by v takové zprávě měly být. Než přejdu k detailům, chtěl bych zdůraznit, jaký je cíl takovéto zprávy Evropského parlamentu. Podle mého názoru e, vyjednávání, dohody a tak dále, to bude probíhat e, na e, schůzi v Paříži na konci roku a Evropský parlament nyní může vyslat velmi silný signál komisi a všem ostatním vyjednavacím partnerům ohledně toho, jak parlament vidí problém klimatických změn a co od pařížské klimatické konference očekává. Eh, proto si myslím, že je velice důležité říci jasně, že Evropský parlament eh, byl vždycky eh, propagátorem otázek klimatických změn v evropských institucích a že bychom v tom neměli polevovat. včetně cílů a čísel, eh, tak ty by měly také být v té zprávě, protože podporují naše sdělení vyjednávacím, eh, vyjednávajícím partnerům, eh, tedy komisi i stranám mimo evropským. Ta zpráva obsahuje velice dobré návrhy, a jak už se zmínili ostatní stínoví zpravodajové, jsou tam zahrnuty důležité otázky, které doufám ve finálním znění zprávy zůstanou. Spolupráce je velice dobrá, to už můžu říct po první schůzi stínových zpravodajů, takže většina návrhů stínových zpravodajů bude přijata a získá podporu většiny politických frakcí. Přesto bych chtěl zúraznit tři důležité věci. První je otázka eh, těch cílů, které máme zahrnout do této zprávy. ta cílová čísla, které Evropská unie v současnosti má, zcela jasně nestačí na to, aby se klimatické změny udržely pod úrovní 2 stupně Celsia. Jestli chceme eh, udržet eh, teplotu na planetě v udržitelných mezích dvou stupňů, eh, potřebujeme v Paříži ambicioznější dohodu. Eh, než dosud EU a ostatní strany publikovali v INDC. Domnívám se tedy, že role parlamentu opravdu spočívá v tom, že musí zvyšovat ambice Evropské unie i našich mezinárodních partnerů na pařížské schůzi. Důležité je také eh, volat po včasné dekarbonizaci, eh, což už požadovalo usnesení našeho parlamentu pro Varšavu a Limu. Eh, to není nic nového. Musíme Eh, upustit od dotací na fosilní paliva eh, a tak dále. Eh, další oblast, kterou chci zmínit, se týká toho, že my nyní máme fyzický planetární problém klimatické změny, ale zatímco řešíme klimatickou změnu, Nemůžeme ztrácet ze zřetele také práva místních komunit a domorodých národů na celém světě. Musíme se tedy vyhnout situaci, kdybychom využívali eh, klimatické eh, politiky k jakýmsi neokolonizačním aktivitám. Klimatická opatření musí brát eh, ohled na lidská práva, práva eh, původních obyvatelstev a genderovou rovnost a tak dále. Musíme tedy v rozvojových zemích podporovat adaptační opatření založené na místních eh, praktikách a to při zachování práv domorodých obyvatel a jejich lidských práv. Tu třetí oblast už zmínil pan Gerbrandy a to je financování. To samozřejmě všichni víme, bude nejdůležitější debata ze všech v Paříži, jak klimatické aktivity financovat. Podle mého názoru potřebujeme uvěřitelný finanční balíček, který by fungoval jak před rokem 2020, tak po roce 2020. Je zapotřebí zmobilizovat finance na posilování akcí v rozvojových zemích, ale musíme eh, eh, si hlídat, aby inovativní financování nemělo protichůdný efekt. A e, ještě na závěr bych chtěl říci, že včera jsme debatovali ve výboru s panem Kanětem a byla to velice zajímavá debata o sektoru ETS. A e, já souhlasím s panem Gerbrandym, že Evropská unie už má peníze na klimatické akce, pouze je nevynakládáme na klimatické akce příjmy z ETS a jakékoliv klimatické příjmy by měly být stoprocentně e, vyčleněné na klimatické aktivity. Jinak e, nemáme před Paříží důvěryhodnou pozici. Děkuji. Děkuji a nyní pan Afronte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi. Já souhlasím s tím, že zde máme poměrně obecnou schodu na tomto, na, te, na tomto návrhu, což e, mě těší, protože to téma je velice důležité a je dobré, že ty cíle a myšlenky, které, se kterými do Paříže pojedeme, co nejvíce sdílíme. My jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů a byli bychom rádi, aby byly ty v úvahu a začleněny do zprávy. Tu první věc eh, nyní zmiňoval kolega ze Zelených. Ty naše cíle v Evropě a naštěstí to taky začínají dělat i jiné země, jako je Čína a Spojené státy americké. Takže i když tyto cíle bude schopni udržet, tak se nám nepodaří to navýšení teploty udržet pod dvěma stupně Celsia. To úsilí dosud není dostatečné. Když se zde říkalo, že Evropa předběhla ostatní, tak eh, já bych k tomu chtěl říct, že Evropa musí i nadále jít příkladem. I nadále musíme jít dále než ostatní, protože to úsilí skutečně musí být navýšeno. Ještě jsme tam e, doplnili další paralelní problém a tím je zvyšování celkového počtu obyvatel na planetě. Ty odhady jsou strašidelné. V roce 2100 by nás mělo být 11 miliard. My Samozřejmě ty naše cíle chceme splnit, ale počítáme s tím, s, tou, eh, s tím stávajícím počtem obyvatelstva, ale samozřejmě, jakmile dojde k nárůstu populace, tak ty cíle v podstatě ztrácejí smysl, protože to rostoucí obyvatelstvo bude mít zcela jiné požadavky, než je tomu nyní. Toto bychom také měli v té zprávě zohlednit. A také bychom se měli více zabývat přesuny obyvatelstva v důsledku klimatických změn. Pokud jde o výsledky pařížské dohody, které můžeme očekávat, tam snad by mohlo jít o dohodu na financování. Ty finance by měly především jít eh, od těch nejbohatších a zemí, které jsou nejvíce zodpovědné za emise a měly by směřovat k těm zemím, po kterých chceme, aby rostly udržitelným způsobem. Přitom my jsme až dosud udržitelně nerostli, takže ty země, které si přejí růst a po kterých to vlastně očekáváme, by měly být nějakým způsobem kompenzovány za naše viny z minulosti. Dále je třeba více investovat do výzkumu a vývoje. U obnovitelných zdrojů jsme se možná trošičku zastavili na půli cesty. A ty nové technologie dosud nejsou řádně široce implementovány. Víme ale, že existují některé země na Blízkém východě, které v současnosti vyvážejí ropu a oni říkají, že za 20 až 50 let, až nebudou mít ropu, tak to pro ně ale vůbec nebude problém, protože budou exportovat e, nové technologie. Oni do toho již nyní hodně investují a myslím si, že i Evropa by právě do technologií, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů, měla investovat více. Pokud jde o ETS, a energetickou unii, tam si také myslím, že bychom měli zapracovat na změně režimu obchodování s povolenkami, protože ten dosud nepřispěl k těm cílům, které si stanovil, nedošlo ke snížení emisí. A my bychom se proto měli zabývat možností využít alternativních systémů, prostě zkusit něco jiného. A ještě vedle stanovení těch časových horizontů a příslušných cílů, tam víme, že také mezi námi panují určité rozpory, tak bylo by dobré, aby Evropská unie po členských státech chtěla také stanovení nějakého přesnějšího časového harmonogramu, tak aby se dalo periodicky ověřovat, zda skutečně ty cíle jsou dosahovány a zda jdeme správným směrem. Děkuji a paní Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, já velice vítám eh, práci pana zpravodaje. Hodně toho zde již zaznělo. Já se tedy pokusím zdůraznit to, v čem se možná budu od ostatních trochu odlišovat. Já si myslím, že COP21 skutečně musí konkrétně podpořit nové nízkouhlíkové technologie. Musí být jasně identifikovány a musí být eh, usnadněny investice do nich a jejich používání. Je prostě nezbytné, aby podniky, které budou tyto technologie vybíjet, hrály klíčovou úlohu a aby byly začleněny do těch debat, které budeme na té velké klimatické konferenci vést. Také jsem v tomto směru předložila některé pozměňovací návrhy spolu s některými kolegy. A cílem je podpořit investice a začlenění podniků do snižování emisí, tím, že se bude mobilizovat soukromý kapitál a ty prostředky, které eh, snad eh, se podaří nalézt eh, během pařížské konference, by také toto měly, jak si měly být vzaty v úvahu. Evropa musí být i nadále realistická a pragmatická. My už máme definovány cíle na rok 2030, někdo chce jít ještě dál, mít tam to 50% snížení do roku 2030. Já si myslím, že bychom i nadále měli ale myslet také na podniky, že bychom měli se zamyslet nad tím, jak eh, do toho procesu začlenit podniky, do toho snižování emisí. Takže toto na jedné straně, na druhé straně zachovat si pragmatičnost. Thank you very much. Děkuji. Paní Dornáno. Merci, Děkuji, pane předsedo. Vy jste na mě zapomněl, ale já vám to odpouštím. Pane zpravodaji, já vám děkuji za vaši zprávu a za vaši neutuchávající činnost v této oblasti, protože to je eh, skutečně velká výzva tohoto století bude asi třeba změnit náš způsob života a vztah k přírodě. Myslím si ale, že COP21 bude možná opět eh, představovat eh, pouze zbytečně vynaložené náklady. Nicméně eh, všichni si uvědomujeme, že zde, pokud se nám tedy nepodaří dosáhnout určitých cílů, tak jak tomu bylo v Kodani, tak eh, kdo bude tím předvojem v boji proti klimatickým změnám? Já se bojím, že Čína a Indie to nebudou. Skutečným eh, tématem těch našich pozměňovacích návrhů je politická odvaha a také ekonomické prostředky. O ty se musí opírat náš boj proti klimatickým změnám. Musíme také uznat, že stávající rámec je nedostatečný. A to proto, protože Unie snížila své emise skleníkových plynů, ale rozvíjející se země budou brzy vypouštět více uhlíku, než jsme to dosud činili my. Zde vidím další dva problémy. Ty rozvíjející se země. Eh, jak si jsou eh, eh, nastartovány a je poměrně málo pravděpodobné, že jejich emise se s hospodářským rozvojem sníží, tak jak se to daří dělat nám. A dalším problémem je nedostatečná legislativa, protože ty země mají jiné starosti vzhledem k nárůstu počtu jejich populace, než stanovovat nějaké ekologické limity. Já si myslím, že my nepotřebujeme nějakou celosvětovou regulaci, potřebujeme se spíš soustředit na tu místní, lokální úroveň. Mně se líbí pozměňovací návrhy, které předložilo EPP a ten odkaz na papežskou encykliku, protože to rovněž připomíná duchovní a morální úlohu Evropy a doufám také, že EPP zaujme podobné pozice jak i u dalších témach, například u sociální doktríny církve, e, problematiky e, rodiny a ochrany života. Thank you very much, Miss Dali. Děkuji, paní Dali. Grazie, Chair, u nixtieq nibda billi lil kolega Gil. Děkuji. E, já bych chtěla poděkovat Žilu Parňovi za tuto zprávu která se zabývá celou řadou bodů, eh, nad nimiž musíme uvažovat, eh, jestliže chceme, aby COP21 skončil dobrým výsledkem. Eh, já s ním do značné míry souhlasím. Je to příležitost přispět pozitivním způsobem. Nicméně je zapotřebí vyjednávat o dohodě o zmírnění klimatu, abychom eh, vyslali vůči našim partnerům eh, dobrý signál. Eh, je tedy zapotřebí posunout se směrem k nízkouhlíkové společnosti v nejbližších letech. Chtěla bych připomenout čtyři body. Doprava je druhý největší sektor, který přispívá emisím skleníkových plynů. A proto e, potřebujeme celou řadu politik, abychom snížili emise z tohoto sektoru. A tady souhlasím se zpravodajem, e, když zmiňuje e, to, že musíme zvýšit tlak na ECA eh, e a IMO, na námořní a letecký sektor. Dále je zapotřebí si uvědomit, že celá řada regionů a zemí eh, vyčísluje cenu znečištění uhlíkem. Proto existuje ETS, eh, e systém obchodu s emisemi. A v budoucnu by bylo dobré mít globální trh s emisemi. Eh, pokud bychom se účastnili takového trhu, eh, docházelo by k lepší nákladové úspoře a naše klimatické ambice by mohly být vyšší. Eh, pokud jde o adaptaci, bude docházet k čím dál větší konkurenci o potraviny, vodu a území, což by mohlo být příčinou velkého stěhování lidí z jednoho místa na druhé. To by byl negativní dopad klimatických změn a naše politiky by měly eh, podporovat růst a eh, udržitelný rozvoj. Eh, my kolegové vědí, že já opravdu věřím v to, že emigrace a klimatické změny spolu souvisejí. A právě proto musíme tyto problémy řešit od samotného počátku. A konečně eh, potřebujeme akce na zmírnění emisí eh, v oblasti námořního životního prostředí. To je velice důležitý faktor. Musíme snížit negativní dopad a postarat se o to, aby se naše ovoctva mohla udržitelně rozvíjet, což by mělo eh, pozitivní dopad na klima nejen v Evropě, ale na celém světě. Děkuji, Ivo Belet. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co už tady zaznělo, ale poslouch, nebo sledoval jsem zprávu pana Parňo už ve výboru TRAN, kde jsem byl stínovým zpravodajou a mám dvě hlavní poznámky. Za prvé navážu na to, co řekl eh, Karl Heinz Florenz, nejzkušenější poslanec našeho parlamentu, pokud jde o konference COP Eh, takže jsem ochoten mu věřit. Eh, podle mého názoru je důležité, abychom šli do Paříže s širokou podporou hlavních politických skupin. Nejenom eh, s takovou většinou, jako má zpráva pana Parňo, ale je zapotřebí oslovit hlavní demokratické politické frakce, protože je důležité, abychom jeli do Paříže s jedním hlasem a vyhnuli se situaci, kdybychom chtěli zvednout laťku příliš vysoko. E, vždycky je možné mít více ambicí, ale e, výsledkem Paříže by mělo být, že evropské cíle e, do roku 2030 budou stanoveny. To by byl velký úspěch. A pokud bychom tu laťku dali ještě výš, tak by se mohlo stát, že pojedeme do Paříže rozdělení, což by nebyl dobrý nápad. Za druhé, už to možná někdo řekl, paní Dali hovořila o úsilí, které musí vyvíjet námořní a letecký sektor. To je ve vaší zprávě, pane Parňov, v odstavci 10 a my bychom vás chtěli požádat, abyste přijal návrhy z výboru TRAN. Tam jsme trošku rozvinuli odstavec 10 a podle mého názoru jsou to dobré návrhy. A také je zapotřebí eh, zohlednit úsilí, které musí vyvíjet sektor mimo ETS, pokud jde o elektrifikaci, skladování v bateriích a tak dále. Já myslím, že z návrhu TRAN přišly eh, dobré výbory a eh, já jsem optimistický a doufám, že je začleníte do zprávy. Děkuji, Ivo. Také za to, že jste nám připomněl zkušenost Karla Heinze Florence vy jste zažil pouhých 52 předsednictví, že ano? Tak, teď pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Ano, e, já musím přiznat, že já jsem zažil méně předsednictví než Karl Heinz Freund což eh, patrně není tak velká zásluha, ale eh, chtěl bych poděkovat Ivu Beletovi za to, že zmínil stanovisko výboru TRAN, protože jakožto zpravodaj tohoto stanoviska samozřejmě souhlasím s tím, co říkal Ivo Belet, že je to dobré stanovisko a že obsahuje dobré návrhy, zejména eh, v oblasti námořní a letecké. Já věřím, že pan Parňo je přijme a ještě tak vylepší tuto zprávu, která už je tak velmi dobrá a já za ní panu zpravodaji děkuji. Jakolik bodů bych přidal do debaty. Eh, za prvé EPP eh, e říká, že musíme být sjednocení, musíme hovořit jedním velkým hlasem a potom řeknou vlastní svá přání a prohlásí to za tu pozici, která by měla být ta jednotná. To je dobrá taktika, já bych to udělal taky na vašem místě, takže k tomu vám gratuluji. Ale eh, přesto bych chtěl říci, že současné evropské cíle se zakládají na jednomyslnosti rady. 28 hlav států se k ním zavázalo. Jestli teď parlament řekne, eh, to je víceméně naše jednotná pozice, eh, tak eh, si myslím, že my nejsme ti, kdo reflektují přání evropských občanů. Tak zabraňme alespoň tomu, abychom se stali dalším sekretariátem rady. Po včerejším návrhu ETS víme, že komise už je sekretariát rady. Takže zabraňme tomu, aby se i v parlamentu zdal, stal další sekretariát rady. Já si myslím, že bychom měli vypracovat lepší pozici. A pan Gerbrandy, který už bohužel odešel, říkal, že nemůžeme navýšit cíle před rokem 2020. Já nevím přesně, odkud to vzal, protože chtěl bych vám připomenout, že Evropská unie eh, dosáhne minus 27% snížení do roku 2020, což je vysoko nad naším cílem. Takže pokud jde o naši důvěryhodnost v Paříži, tak to, to by nebyla příliš důvěryhodná taktika. Máme taky velký přebytek povolenek v ETS. A komise nyní navrhuje některé z těch nealokovaných povolenek přesunout z fáze 3 do fáze 4 což znamená, že ten překonaný cíl před rokem 2020 se používá k tomu, že oslabíme cíle po roku 2020. O to jde v právě probíhající debatě. Proto by bylo dobré, kdyby byl parlament trochu kritičtější a jinak velice souhlasím se zpravodajem. Měli bychom eh, také eh, říci, že jsou tu lidé, kteří chápou čísla a proto říkají, že by chtěli více ambicí v cílích. A proto, a tady souhlasím s EPP, by bylo dobré, kdyby se na nich všichni sjednotili. Takže já e, vyzývám EPP, aby se s námi sjednotila. Protože e, ke kompromisu je potřeba činit ústupky ze dvou stran. A já se těším, že Karl Heinz Lorenz a Ivo Belet na to přistoupí. Se všemi vašimi zkušenostmi, Karla Heinzi. A e, konečně k financím. U financí je důležité být konkrétní přinést konkrétní návrh o financování, protože pokaždé, když o tomto bodu hovoříme, říkáme, jak je důležitý a zásadní, ale prosím, v tom návrhu řekněme, využijeme příjmy z ETS na financování klimatického fondu. E, postarejme se o to, aby až námořní a letecký sektor konečně něco udělají, aby jejich finance byly využity na zelený klimatický fond, abychom e, vypracovali evropský uvěřitelný příspěvek k financování, což je nesmírně důležité aby v Paříži eh, nastal uvěřitelný a důvěryhodný výsledek, který si myslím, že všichni potřebujeme. Děkuji. A eh, poslední otázka, paní Šujica. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat panu Parňu za jeho výbornou zprávou. Já jsem byla zpravodajkou eh, stanoviska výboru AFED a proto mám také několik připomínek. My jsme také vypracovali několik návrhů, brzy vám je dáme. Vypracovali jsme také určitou, určité kompromisy. Myslím si, že jsou velice dobré, především pokud jde o klimatickou diplomaci. Byla bych ráda, kdyby některé z těch návrhů byly přijaty tak eh, si myslím, že důležitou úlohu by zde měla hrát Evropská služba pro vnější činnost. Několikrát zde byl také zmíněno, zmíněna G7, svatý otec, leadership Angely Merkelové. To vše je součástí té klimatické diplomacie, takže já si myslím, že vaše zpráva by mohla být ještě eh, posílena v té příslušné kapitole. Já souhlasím s tím, že bychom do Paříže měli jít eh, pokud možno s jednomyslným eh, stanoviskem, ale zároveň také musíme být pragmatičtí, protože nesmíme zapomínat na naše průmyslová odvětví. Nějakým způsobem musíme i nadále fungovat. Takže já nejsem proti tomu cíli, ale myslím si, že musí být vyvážený. A také jsem zde ještě neslyšela zmínku o PTCI. Myslím si, že to by v této zprávě také mělo figurovat. Respektive jde o TTIP. TTIP zde zatím nefiguruje. My jsme se právě snažili to začlenit i také do těch našich pozměňovacích návrhů, protože i TTIP je třeba v této souvislosti zohlednit. Doufám, že to také bude v zohledněno tento můj návrh. Pokud jde o rozvíjející se země, my používáme tento termín, ale zahrnujeme pod něj například tak bohaté země, jako je Saudská Arábie. Souhlasím eh, s panem Florencem, že tu terminologii bychom asi měli změnit. Také si myslím, že ty fondy, ty prostředky, které získáme díky obchodování s emisními povolenkami, by měly být využity na boj proti klimatickým změnám. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi, panu eh, Weremovi, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Eh, děkuji, pane předsedo, za příležitost eh, se vyjádřit. I my se domníváme, že celkově COP21 potřebuje pozitivní e, e, vývoj a e, deklarace EU Čína o klimatické změně byla přijata 29. června, což je další příklad pozitivního výsledku, který očekáváme také od konference o financování rozvoje a takových pozitivních událostí eh, před Paříží je více. A doufáme, že pozměňovací návrhy, o kterých diskutujete, učiní z této zprávy další eh, takovou pozitivní událost v přípravných fázích před Paříží. Eh, samozřejmě považujeme za důležité, aby Evropský parlament měl jasnou pozici která by umožnila Evropské unii hovořit jedním hlasem. Vidíme celou řadu styčných bodů mezi zprávou v současné podobě a pozicí Evropské unie. chtěl bych zdůraznit možná jeden bod, a sice, že je zapotřebí posílit transparentnost a e, odpovědnost e, v rámci pařížské dohody. E, to jsou faktory naprosto klíčové pro důvěryhodnost celé dohody, ale politicky možná poněkud podceňované. Chtěl bych připomenout, že zpráva o mezinárodních vyjednáváních není e, nejlepší místo, kde by bylo dobré spochybňovat Hardmanovu dohodu e, o cílech do roku 2030 a proto e, by pozměňovací návrhy neměly znovu otevírat tuto diskuzi. My nyní vedeme diskuze o našich interních politikách ale v e, mezinárodní komunitě ještě před Paříží a v Paříži jasně musíme sdělit, jaké jsou naše cíle a jaké jsou naše dosavadní výsledky, e, včetně fora e, INDC, které bude komise organizovat společně s marockou vládou v říjnu. Vítáme také pozměňovací návrhy, které byly vypuštěny z návrhu zprávy vzhledem k délce nebo jiným omezením. Zejména vítáme pozměňovací návrhy, které se týkají výsledků G7, Limsko-pařížské akční agendy, boje proti odlesňování, zemědělství, klimatické diplomacie a mezinárodních uhlíkových trhů. A ještě několik slov k financování. I my vítáme ta prohlášení o klimatickém financování, které je důležité, aby Evropská unie a její členské státy byly v Paříži e, vnímány důvěryhodně. Financování e, klimatu z evropského rozpočtu e, probíhá prostřednictvím mainstreamingu A je jasné, že financování klimatu je úzce svázáno s financováním rozvoje, tedy s rozvojovými fondy. Obojí jsou dvě strany téže mince. Podporujeme to, aby eh, evropský rozpočet kladl větší důraz na financování adaptace a aby se soustředil na nejméně rozvinuté a nejzranitelnější země. Také jsme hodně investovali do inovativních finančních nástrojů, které by měly pohnout také soukromými financemi. A vidíme pozitivní trend v tom, že se rozšiřuje základna dárců. Čím dál více je případů spolupráce mezi severem a jihem. Například mnoho rozvojových zemí učinili malou a, nebo malý a symbolický, ale přesto důležitý příspěvek do Zeleného klimatického fondu, což také vnímáme velice pozitivně a děkuji za slovo. Děkuji a nyní na závěr dostane slovo pan zpravodaj Parňo. Velice rychle, pane předsedo. Já bych chtěl přele poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili, stejně tak jako zástupci komise, který velice pečli, pozitivně zhodnotil zprávu, kterou jsem připravil. Vy jste hovořili o dobrém východisku, dobrém základě. Já si myslím, že důležité je, abychom nalezli určité kompromisy, především pokud jde o ty cíle, tak abychom byli nejen důvěryhodní, ale také homogenní. A vedle té homogenosti a důvěryhodnosti je také třeba zaručit, aby všechny evropské instituce, komise, rada i parlament se skutečně společně bok po boku účastnili těch pařížských jednání v prosinci je třeba, abychom byli dostatečně průrazní a také si musíme uvědomit, že když budeme postupovat homogeně, tak budeme silnější. Proto jsme právě také chtěli vypracovat eh, v těch budou nadcházejících eh, dnech eh, některé kompromisy spolu se stínovými zpravodaji a já také chci poděkovat zástupcům dalších výborů, ITRE, stranu a DV a také AFETu za to, že přispívají svými stanovisky a já je vyzvu, aby se 9. září a potom 14. září účastnili našich, našich jednání spolu se stínovými zpravodaji. Myslím, že to je opravdu důležité těm tématům, kterými se budeme zabývat na těch dvou zářijových jednáních. Myslím si, že bychom měli dospět k 15 až 20 kompromisům. Nejprve tedy ta eh, deklarace G7 o dekarbonizaci světové ekonomiky z 7. a 8. června potom pokrok eh, v oblasti boje proti klimatickým změnám, opatření, eh, pokud jde o omezení rozdílů mezi těmi jednotlivými vědeckými zprávami, neodkladná ratifikace druhé části Kyotského protokolu, zapojení všech sektorů do boje proti klimatickým změnám, regulace emisí z, z letecké a námořní přepravy do roku 2016 a využití poplatků plynoucích z této regulace, dále vypracování e, způsobu, jak zaručit to, že bude naplněn e, zelený klimatický fond a také posílení diplomatických vztahů se třetími zeměmi. Těch pozměňovacích návrhů je skutečně 230 a toto jsou takové první kompromisy, které jsem nyní zmínil a u kterých si myslím, že bychom k ním měli dospět poměrně snadno. A potom je zde ještě druhá série kompromisů, tam bych také byl velice rád, abychom k něm dospěli. A tam půjde o stanovení cílů emisí skleníkových plynů do roku 2050. Tam také doufám, že se nám podaří naleznout nějaký společný bod potom eh, stanovení, snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii do roku 2030 a 2050, eh, úplný přeskum postupu, eh, snižování emisí každých pět let, stanovení období, které by tedy bylo pětileté, nikoli deseti či dvacetileté, potom e, otázka finančních zdrojů a nutnost podporovat e, inovační nebo nové finanční zdroje v boji proti klimatickým změnám. Tam opět e, hovořil pan Florenc o tom a já s tím souhlasím. Máme společný cíl že bychom tedy část daně z finančních transakcí na boj proti klimatickým změnám využívali, ale tento návrh dosud není předmětem obecné schody. V současnosti by to mohla být spíše překážka, než aby to představovalo přidanou hodnotu. Takže tam také bude potřeba se ještě podívat na ty příslušné pozměňovací návrhy. Někteří jste hovořili také o tom, že by se dali zdanit fosilní paliva a ty příjmy by se používaly na boj proti klimatickým změnám. Proč ne? Můžeme o tom diskutovat na těch našich schůzích se stínovými zpravodaji. A já si myslím, že skutečně, pokud jde o to financování, musíme přijít návrhy, které budou inovační, které umožní začlenění zdrojů veřejných ale myslím si také, že ty návrhy, které budeme předkládat, by také měly zohlednit potřebu soukromých zdrojů financování. tak abychom tím ale eh, nekladli překážky rozvoji různých průmyslových odvětví, protože průmysl také prostřednictvím eh, inovací a vývoje nových technologií eh, přispívá k boji proti klimatickým změnám. Takže to je z mé strany na závěr vše, pane předsedu. Eh, děkuji, ještě chci připomenout časový harmonogram přijetí ve výboru ENVY 22. září. Hlasování na plenárním zasedání patrně 14. října. Teď nemáme už další bod na pořadu jednání a proto vám přeji eh, hezkou letní přestávku a dobrou chuť, máte-li čas na oběť.